podle běžného legislativního postupu na základě článku 74 jednacího řádu parlamentu a názvy těchto aktů budou zveřejněny v zápisu. Nyní přejdeme k pořadu jednání. Pořad jednání, respektive jeho konečný návrh, byl schválen ve čtvrtek konferencí předsedů a podle eh, příslušných ustanovení byl tento konečný návrh pořadu jednání rozeslán.